schůzi. Zápis eh, včerejšího zasedání a tam přijaté texty jsou k dispozici. Má někdo nějaké námitky nebo připomínky? Není tomu tak?